Obracím se na uh, bývalé předsedy Evropského parlamentu, aby se zde posadili, zde ve sněmovně. Někteří z vás, kolegové, jste zastávali předsednické funkce. Prosím, připojte se k nám a zaujměte místa tady. Eh, místo předsedo Čelik Kops Fontaine, paní Fontaine, bývalý předsedové. Chceme vás mít zde, v našem kruhu.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 předseda Hanš, výborně. President Pat Cox coming. Pan předseda Pat Cox se blíží. contain Islam. Okay. In a couple okay. of minutes they will be here. Two, three minutes. Ještě dvě, tři minutky. A rovněž paní Fonténová, bývalá předsedkyně parlamentu a pan baron Crespo. Oba dva jsou na cestě, čili bývalí předsedové Evropského parlamentu. say we will not have, we will not have a, we will not have a second round, so we can wait. We will not have a second round. Jenom bych vám chtěl říct, že nebude probíhat druhé kolo hlasování, tak máme ještě několik minut, tak můžeme počkat více, už vám neřeknu. Pouze tuto informaci nebudeme muset čekat na druhé kolo. Čili dvě minutky, to na tom nesejde, milí přátelé. Paní předsedkyně Fonténová a pan Baron Crespo, bývalý předseda Evropského parlamentu. Vítáme vás, vítáme vás všechny, ještě jednou jste u nás v Evropském parlamentu, protože je to váš parlament rovněž. Tedy obnovuji zasedání po přestávce tímto a zde jsou výsledky hlasování. Počet hlasujících osob 699. Prázdné a neplatné hlasovací lístky 29. Odevzdané hlasy 670. Absolutní většina tedy obnáší 336 hlasů a následující podpora kandidátu. Nir Deva 142 hlasů. Pan, pan Martin. Pan Martin Schulz 387 hlasů. Pani Diana, Pani Diana Wallis 141 hlasů. Pan... Pan Martin Schulz obdržel tedy absolutní většinu odevzdaných hlasů a tímto byl zvolen předsedou Evropského parlamentu. Congratulations! Blahopřejeme. Congratulations, Mr. President Schulz. I'm sure... Blahopřejeme, vážený pane předsedo Šulci. Jsem si jistý, že pod vaším vedením zůstane Evropský parlament opravdu klíčovým bodem demokratické moci v EU. My, jakožto evropští europoslanci, je naší povinností, aby se zapojili Evropané do našich společných úkolů, abychom pro, je propojili s našimi institucemi. Proto počítáme s vámi, pane předsedo. Všichni spoleháme na vás v tom, že Evropský parlament bude tím, čím je srdcem evropské rozpravy a místem, kde evropské politiky jsou tvořeny ve prospěch našich občanů. A nyní dovolte, abych vás pozval, vážený pane předsedo, zde k nám na pódium, abyste mě nahradil na této mé židli jakožto nově zvolený předseda Evropského parlamentu.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 Jako vážené dámy a pánové milé kolegyně a kolegové děkuji vám za tento ohromující výsledek. Pro většinu z vás eh, jsem byl až do této doby pouze předsedou jiné frakce. Eh, jiné frakce v této sněmovně. A jsem poctěn velkou důvěrou, kterou eh, jste mi dnes eh, projevili. Udělám vše, co bude v mých silách, abych tuto důvěru nesklamal a abych propůjčil našemu parlamentu silný hlas. Funkci předsedy bych chtěl vyvolal, vykonávat tak, aby se ti, kteří mě dnes volili, mohli eh, ke svému rozhodnutí bez obav hlásit a aby ti ostatní, kteří pro mě nehlasovali, byli pozitivně překvapeni. Chci a budu eh, Chci být a budu předsedou všech poslanců a budu, eh, dámy a pánové, hájit vaše práva. Nejdříve ovšem můj dík vám, pane předsedo Busku. Vy jste byl eh, v historii institucí EU prvním předsedou, eh, který vyšel z hnutí eh, národů východní Evropy za svobodu a stal jste se tak svojí volbou a vedením tohoto úřadu symbolem vítězství demokracie nad diktaturou. Občané, které jste zde zastupoval, jsou eh, symbolem jednoty Evropy jako nikdo jiný. Mnohokrát děkuji, pane Jerzy Busku. Milé kolegyně a kolegové, pokorou nastupuji dnes do tohoto úřadu. Evropa prochází bouřlivými dobami. Pro mnoho Evropanů jsou to časy zlé. Moji rodiče ještě patřili ke generaci, eh, která se řídila heslem našim dětem eh, se musí jednou vést lépe než nám. A nám se skutečně daří lépe. Ale už nemáme eh, tu jistotu, že našim dětem se jednou povede tak dobře jako nám. V důsledku hospodářské krize v řadě eh, zemí eh, narostla chudoba a nezaměstnanost, zejména mezi mladými lidmi, eh, v současné době nabývá dramatických rozměrů. Oni, tito mladí lidé, vycházejí do ulic v evropských městech a protestují proti ekonomickému systému, v němž zisk plyne menšině a ztráty nesou všichni. Systému v němž se nelze obránit dojmu, že anonymní ratingové agentury v New Yorku jsou mocnější než demokraticky zvolené vlády a parlamenty. Tomu je třeba eh, říci rozhodné ne. Protože tohle vede ke krizi důvěry v instituce a krizi důvěry v politiku a evropské i národní instituce. A tato krize důvěry také eh, ohrožuje víru v evropský projekt. Řada lidí eh, pohlíží na naši práci eh, s eh, nedůvěrou. Nejsou si jistí, jestli to, co tu děláme, je skutečně tak dobré. A my si musíme uvědomit, že lidé v Evropě se nezajímají tolik o institucionální debaty. Zajímá je spíš jejich pracovní místo, jejich důchod, sociální spravedlnost. Jde jim o zdravé potraviny a čisté životní prostředí. A my se musíme eh, snažit, eh, abychom pozorně naslouchali těmto lidem. A tady, dámy a pánové, toto je místo, na kterém eh, se je třeba zastupovat zájmy evropských lidů, evropského lidu. A proto já občanům říkám, občané, kteří nám v přímé volbě vyjádřili svou důvěru, očekávají zcela oprávněně, že budeme se brát za jejich věc. Já vím a jsem hrdý na to, že všechny, eh, všichni kolegové v tomto parlamentu se považují za stánce eh, zájmu svých voličů a eh, já vám za to děkuji všem. Ale dámy a pánové, poprvé od založení Evropské unie se její rozpad stává realistickým, realistickým scénářem už eh, měsíce eh, se potácí eh, Unie od jednoho krizového samitu k druhému a rozhodnutí, která se týkají nás všech tady v této místnosti i každého jednotlivého občana, se přijímají, přijímají šefové státu a vlád za zavřenými dveřmi. To je pro mě krok zpět do času, kdy jsme si mysleli, které jsme si mysleli, eh, že už jsou dávno za námi. Je to evropská politika v době Vídeňského kongresu v 19. Eh, století. Tehdy platila zásada bezohledně eh, prosazovat národní zájmy a to bez demokratické kontroly. Oproti tomu povalečná Evropa vycházela z realistického poznání, že zájmy jedné země se nedají oddělovat od zájmů jejich sousedů. Evropská unie totiž není hra s nulovým součtem, ve které musí jeden prohrát, aby jiný vyhrál. Je to uh, právě naopak, dámy a pánové. Buď všichni prohrajeme, nebo všichni vyhrajeme. Hlavní eh, pravidlo pro toto je metoda společenství. A to není žádný technický pojem. Metoda společenství je duší Evropské unie. Co to znamená v praxi? Konkrétně to znamená, že konflikty se řeší dialogem a koncenzuálně. Místo právo e, silnějš, práva silnějšího e, se e, upřednostňuje solidarita a demokracie. Vyvažují se zájmy mezi malými a velkými státy, mezi severem a jihem, mezi východem a západem a především eh, prospěch eh, celku se staví nad eh, partikulárními zájmy. To je smysl evropského sjednocování a to, dámy a pánové, už dlouhá léta, dlouhá desetiletí vede k samozřejmým a úspěšným výsledkům. Ovšem, tento společný projekt utrpěl teď škody. V posledních letech se nejenom problémové, pohled, problémové pohledy na jednotlivé výsledky e, proměnily, ale i na metodu společenství. Inflace vrcholných schůzek a soustředování pozornost e, ti na tyto schůzky rozhodně odklánějí pozornost od demokraticky volených zástupců evropských občanů. Kolegové v národních parlamentech už jsou jenom takovými eh, přidavači, protože mají v zásadě jenom odmávat eh, rozhodnutí přijatá na samitech. Ovšem eh, výsledky a potom to občané vnímají jako diktát eh, z Bruselu a to vede přesně eh, k tomu, že celá EU platí jako celek. Eh, vytváříme živnou půdu tímto postupem pro protievropské resentimenty a já doufám, že Evropský parlament k tomu nebude nečinně přilížet. Kdo si myslí, že je možné mít více Evropy a přitom méně parlamentarismu, toho tady teď vyzývám eh, k boji. A to eh, s vámi po svém boku, dámy a pánové. Mezistátní dohoda o nové fiskální unii bude první zkouškou. Zástupci našeho parlamentu zatím eh, kolegy, kolega Frostad, Brock Gualtieri a Convendit zatím se svými požadavky s požadavkem našeho parlamentu, aby rozpočtová disciplína byla spojena eh, s růstem a zaměstnaností, eh, zatím eh, neměli naději na úspěch. Něco se pohybuje. Právě s tlakem Evropského parlamentu já doufám, že se to pohne ještě více, protože právě takový rozumný kompromis mezi rozpočtovou disciplínou a růstem občané očekávají a proto Eh, očekávám, že my jako evropských samitech budeme eh, zastoupeni jako Evropský parlament. Protože nelze rozhodovat, aniž aby byl eh, současně Evropský parlament vylučován z těchto rozhodnutí. Evropa je, dámy a pánové, společenstvím hodnot. Od kandidátských zemí očekáváme, nebo požadujeme, aby striktně dodržovali koreňská kritéria. Já si myslím, že parlament se musí zasazovat o to, aby i v členských státech se demokracie, základní práva a svobody eh, považovaly eh, eh, s naprostou samozřejmostí a uplatňovaly. Když někdo porušuje hodnoty zakotvené v naší listině základních práv, musí počítat s tím, že se proti němu postavíme. To je naší společnou odpovědností jako parlamentu a proto aktuálně a proto bych aktuálně dodal, Zítra povedeme kontroverzní eh, debatu o eh, situaci v Maďarsku. Premiér Orbán předsedovi eh, parlamentu dal na vědomí, že zítra tady v Evropském parlamentu chce přednést svůj pohled na věc. Já jsem to konzultoval s předsedy frakcí a ehm, ty, se kterými jsem to zatím nestihl, to chci ještě udělat. Já si myslím, že bychom to měli eh, udělat. Měli bychom přijmout prozbu eh, pana eh, maďarského předsedy a když maďarské, dánské předsednictví bude souhlasit, tak bychom tady měli zítra nechat přednést své stanovisko, protože já si myslím, že o to tady přesně jde. Evropský parlament musí být místem pro kontroverzní výměny o situaci v Evropě a proto je dobré, když premiér Orbán zítra přijde. Také si myslím, že by bylo dobré, kdyby výsledky, které tady komise bude přednášet, na eh, výboru pro občanská práva a vnitřní záležitosti by se projednali tak, aby i opozice a občanská společnost i z Maďarska mohly přijít ke slovu. Ale já si každopádně myslím, že jedna věc je jistá. Šéfové vládu, eh, vlád tam zde mohou vysvětlovat eh, svá kontroverzní stanoviska, protože tady musí být místo, kde si o ní budeme povídat. Eh, svůj úkol předsedy parlamentu, eh, tedy předsedy jednoho ze tří ústředních orgánů EU, spatřuji v tom, eh, postavit se té sílící tendenci k rozhodování na samitech a k renacionalizaci. Já přispěji k tomu, aby parlament byl více vidět a slyšet jako prostor demokracie, jako místo, kde se odehrávají kontroverzní debaty o směřování evropské politiky, jak jsem říkal. Musíme, dámy a pánové, dát našim slovům větší váhu. A záleží zvláště na tom, abychom jednali eh, s radou eh, jako rovný s rovným, ať už se jedná o finanční výhledy, eh, reformu zemědělské, rybářské nebo regionální politiky, boj proti změně klimatu, regulaci finančních trhů, oblast justice a vnitřních věcí, anebo o obchodní politiku. Parlament mm, má dodatečnou pravomoc, dostal dodatečnou pravomoc. Lisabonská smlouva už je dva roky v platnosti a proto my jako zástupci lidů jsme dosud zdaleka nevyužili eh, všech svých možností, které nám poskytuje. Uplatnění našich skutečných pravomocí eh, musí být naším eh, společným cílem a to v krajní případě i za cenu konfliktu. Máli si parlament získat více pozornosti, je také nezbytné, abychom se kriticky zabývali například pozměňovacími návrhy v prvním čtení já si myslím, že potřebujeme debatu o eh, své vlastní práci také. To všechno může fungovat pouze tehdy, eh, budeme-li mít v naší vlastní instituci pořádek. S pomocí eh, našich správních útvarů budu dbát o to, aby parlamentní orgány a všichni poslanci měli eh, k dispozici takový prostor a systém, který potřebují k optimálnímu naplnění svých úkolů, co by zákonodárců. Dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, já nebudu žádným pohodlným předsedou. Budu předsedou, který eh, donutí exekutivu, aby eh, parlament respektovala, bude-li to nutné, a který se nebude vyhýbat konfliktu, budou-li ohroženy eh, zájmy našich občanů předsedou, který bude zastupovat silné poslance, kteří zasazují o splnění požadavků občanů. Předsedou, předsedou, který udělá vše proto, aby lidé získali důvěru v proces evropského eh, sjednocení, který už eh, byl, která byla ztracena, a aby eh, se znovu probudilo nadšení pro Evropu. Kolegyně a kolegové, řada lidí dala v sázku svůj život a příliš lidí mnoho příliš lidí život ztratilo v boji za parlamentní zpráva a parlamentarismus. První svobodně zvolený předseda ústavodárného schromáždění z Tuniska Mustafa bin Jafar spolu se svými kolegy kteří nyní právě sbírají eh, své první parlamentní zkušenosti, považuje eh, parlamenty v Evropě a Evropský parlament za své vzory. V Libii, kde despotický, despotický diktátor vedl válku proti vlastnímu lidu, otevřela EU jako první své diplomatické zastoupení a tam tak lidem dala v obtížné situaci určitou naději. Při udělování, při udělení Sacharovy ceny eh, jsme s pohnutím vyslechli, jak odvážná mladá blogerka i eh, stateční odpůdce Kadáfího režimu s nadšením hovoří o evropských hodnotách. Na Blízkém východě se nás eh, stále znovu ptají, jak jsme to v Evropě dokázali, že se v Evropě stali z nepřátel partneři a jak jsme to dokázali, že jsme navzdory národním, náboženským a světonázorovým odlišnostem stvelili Evropu v jedinou. Eh, jak roste vzdálenost eh, od Evropy, mluví se o Evropě čím dál tím lépe. Pracujeme společně na tom, aby se toto nadšení pro evropské sjednocení znovu vrátilo do Evropy. Evropa je uchvacující myšlenkou. Myšlenkou, která eh, vznikla jako reakce druhé poloviny 20. století na první polovinu tohoto století. Jak vypadala a ta první polovina? Nenávist. Velmocenská politika. Štvaní jedněch proti eh, druhým. Pohrdání eh, lidmi. Zákopy první světové války. Stalinovy gulagy. Plynové komory v Ty jsou nejhlubším eh, bodem dějin lidské civilizace. Ve druhé polovině 20. století přineslo evropské sjednocení a společné evropské instituce nejdelší období blahobytu a míru v dějinách Evropy. V roce 89 padla železná opona. Německo bylo znovu sjednoceno. V letech 2004 a 2007 přistoupili k EU země mm, bývalého Varšavského paktu a tím obnovili eh, kulturní a politickou jednotu kontinentu, který byl po 40 let uměle rozdělen. Jak úspěšný to byl projekt? Proč už na něj nedokážeme být hrdí? Proč dopouštíme, aby se o tomto jedno, jedinečném historickém úspěchu, úspěchu mluvilo špatně? Dámy a pánové, můj děček bojoval v první světové válce. O 20 let později šel můj otec do války kterou eh, rozpoutal eh, zločinný Hitlerův režim a která zachvátila celý svět. Já jsem eh, vyrůstal v oblasti, kde lidé museli stát v dlouhých frontách na hranicích, kdykoliv chtěli navštívit sousedy v Belgii a Holandsku. Překonali jsme válku a hlad, otevřeli jsme hranice. Rasismem a xenofobií pohrdáme. Žijeme dnes ve svobodné, otevřené Evropě. V Evropě, která může být hrdá na svoji kulturní rozmanitost. Tuto Evropu eh, nyní připravme na 21. století, aby i pro mladou generaci, pro naše děti a jejich děti byla znovu příslibem hospodářsky eh, silné, sociálně spravedlivé, svobodné a demokratické evropské vlasti. To je náš společný úkol a já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám. Děkuji vám. Vážené dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji. nyní na pořadu jednání eh, máme eh, volbu eh, předsedů frakcí a nejdříve bych rád udělal slovo o kolegovi Josefu Doulovi. Vážený pane předsedo, vážený Martine, milí kolegové, kolegyně, jménem EPP a i já osobně bych tě rád poblahopřál, poblahopřál k tomuto novému postu. Rád bych ti popřál hodně odvahy, hodně rozvahy, hodně síly, energie, tak aby si vedl velice eh, odpovědným způsobem tento náš společný Evropský parlament, který představuje a zastupuje 500 milionů Evropanů. Ovšem nejprve dovol, Nejprve dovol, abych poděkoval i Niršovi Děvovi a paní Dianě Bolisové za jejich kandidaturu na post předsedy Evropského parlamentu. Rád bych řekl, že když dvě eh, hlavní politické skupiny našeho parlamentu se rozhodly v podstatě už na začátku mandátu, pokud jde o tento post, moje skupina respektuje jejich kandidaturu a rád bych jim poděkoval za účast v těchto volbách. ale zároveň bych rád poděkoval dneska ráno i tvým předchůdcům, pane Šulci, především panu Jařimu Buskovi, který opravdu velice prospěl Evropskému parlamentu. Je to veliký politik, kterého Poláci znali i z minulosti pan Buzek i pan Hans-Gerd Petering a všichni ostatní, včetně paní Simon Bejlové, která byla první eh, zvolenou ve eh, veřejných evropských volbách, všichni předsedové Evropského parlamentu posílili moc a i možnosti Evropského parlamentu. Vaše politické aktivity, pane Šulci, budou pokračovat v těchto šlépějích mnoha let jsme mohli spolupracovat jakožto předsedové politických skupin, pane Šulci, a vaše politické přesvědčení většinou, to sice mm, ne ve všem se shodneme, naše politické skupiny se různí, pokud jde o naše názory. Ovšem to neznamená, že bychom vám nedůvěřovali, protože v takových eh, opravdu obtížných eh, dobách evropské, eh, evropské reality je to, co nás spojuje, mnohem silnější než to, co nás dělí. Vážený pane předsedo, ehm, ty si myslím, že opravdu budeš bojovat za společné zájmy evropské proti eh, různým zájmům národním. A já skutečně za celou naši frakci ti přeji hodně úspěchu, protože věřím a vím, že následující období bude nesmírně kritické, možná nejkritičtější od eh, společného eh, budování Evropy. Jednak musíš bojovat za evropskou komunitární metodu, musíš ji podporovat a musíš se snažit ji chránit nic není důležitější, než bojovat za naše společné dědictví, abychom chránili společné zájmy, abychom chránili malé státy, abychom respektovali i jejich názory. Ovšem, nesmíme dovolit, aby došlo k nějaké nemobilitě na celoevropské úrovni. Nic není důležitější, než překonat krizi. Musíme se snažit o evropskou integraci, posílenou integraci. Nic není důležitější, než poukázat, ukázat našim občanům to, že sílu eura eh, i do budoucnosti jakožto společné měny musíme skutečně dosáhnout politické i ekonomické zprávy v této oblasti. Nic není důležitější, než bojovat za společné dobro, solidaritu těch eh, půl miliardy evropských občanů, o kterých jsem hovořil. Dámy a pánové, tím, že jsme vytvořili Evropskou unii, otcové zakladatele eh, museli bojovat eh, v za společný, společný evropský lid, eh, lid, který se celá staletí proti, proti sobě bojovali. Adenauer, Schuvar, Kaspery, to byla jejich výzva, kterou následovali a my se neustále snažíme bojovat v jejich šlépějích i přes ekonomické problémy, i přesto, že zde máme geostrategické problémy celosvětového eh, charakteru. Je důležité, aby naše generace zvítězila v tomto, v té, eh, v tomto boji ji musíme překonat finanční krizi, tak abychom zajistili našim dětem budoucnost nejenom opravdu kvalitní, ale řekněme, ještě lepší, než je ta naše. Je to na vás, pane předsedo, samozřejmě i nás, um, jakožto zvolených zástupců evropského eh, lidu, abychom bojovali v tomto úsilí. Musíme projevit velikou odpovědnost i společně s Evropskou komisí, která je strážkyní smluv, abychom přesvědčili naše státy, že eh, skutečná evropská ekonomická politická konvergence, to jsou ty nejlepší zbraně pro dosažení společného růstu. Váš Vážený pane předsedo, vážený pane Šulci, jakožto předseda bude šelit obrovským výzvám a EPP bude na tvé straně, aby bojovala za evropský duch, o kterém jsem hovořil. Chceme zároveň, abychom tyto symboly nesly i v ostatních zemích, například na Ukrajině, kde paní Timošenková je opravdu, se kterou je zacházeno neakceptovatelným způsobem, nebo například v jiných zemích, například v Syrii, kde vidíme snahu po změnách a kde je lid potlačován tímto neakceptovatelným způsobem. Ano, rovněž určitě budeš bojovat i pokud je o zlepšení fungování našeho parlamentu, interní pravidla a tak dále. Všechny tyto záležitosti, toto půjde samozřejmě směrem, který se bude snažit o lepší transparentnost, odpovědnost každého poslance Evropského parlamentu. My tě na tomto poli budeme podporovat za EPP. Vážený pane předsedo, vedeš Evropskou instituci, která nemá období. Je to opravdu parlament, který, který hlasuje o legislativě, je to um, posla, je to poslanecká sněmovna, která se snaží přesvědčit radu uh, o tom, že nejsme nějakým podřadným orgánem, um, že um, tímto způsobem nemůžeme překonat krizi, která před námi stojí. Vždycky, když budeš bojovat za Evropu integrovanou, solidární, Evropu, která představuje inovativní řešení, budeme vždycky za tebou, budeme tě podporovat, když budeš bojovat za společné evropské politiky, když budeš bojovat za Eh, za finance, dostatečné finance, které nám umožní prosazovat tyto úkoly. Budeme vždycky po tvém boku, když budeš bojovat i na celosvětové scéně za naše hodnoty, které jsou základem Evropské unie. Svoboda, tolerance, respekt s těmi nejslabšími a solidaritu. Pře- přeji ti hodně úspěchů na, ve tvém novém postu. Děkuji, pane Martine Šulci. Euh, děkuji, děkuji, milý pane kolego. Děkuji za vaše slova. Slovo má teď kolegyně Maria Baria Ikuče za sociálně demokratickou frakci. Děkuji. Jménem Progresivní eh, aliance socialistů a demokratů bych ti chtěla, Martine, srdečně poblahopřát ke zvolení eh, předsedou té, eh, této sněmovny. Pro naši frakci je samozřejmě velikou ctí, ehm, že právě náš člen povede tuto sněmovnu ehm, v tomto nejbližším období. Ty sám odkazuješ na různá rizika, úskalí, kterými Evropa přích, eh, prochází eh, v oblasti hospodářské, společenské krize, rovněž i samotné riziko, že parlament přijde o svůj vliv, pokud eh, bude dávána přednost metodě vzájemných dohod mezi státy. Ale právě proto je důležité, aby naší sněmovnu vedla opravdová osobnost, která se vynasnaží, aby parlament měl svůj vliv, která prokáže bojovného ducha, která bude jednat s nadšením, která se bude zasazovat, upřímně zasazovat za evropskou věc. Právě ty, vy, pane předsedo, jste tím nejlepším nejlepším možným člověkem. Já už s vámi spolupracuji nějakou dobu a mohu to dosvědčit. Eh, je to velice pozitivní jev, že právě v tomto období plném úskalí a výzev můžeme kormidlovat Evropu pod tvým vedením, může parlament dále jednat pod tvým předsednictvím. Už nejsi naší předsede, předsedou naší frakce, už nyní zastáváš funkci předsedu celé sněmovny, ale určitě i nyní ti půjde o solidaritu solidárnější, spravedlivější Evropu, eh, nikoli Evropu, na které se někdo domluví a v tom můžeš počítat i s naší podporou. Mnoho štěstí a mnoho úspěchu ti přeji. Děkuji a nyní má eh, za frakci eh, v liberálu slovo kolega Frohovstad. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milý Martine, milí předsedo Evropského parlamentu, za mou skupinu a i osobně bych tě rád poblahopřál k tomuto výsledku a samozřejmě i všem ostatním kandidátům bych rád poděkoval za účast v těchto volbách. A zároveň, pane předsedo, ano, pokud jde o um, tvůj projev, začal si sociálně demokraticky, ovšem skončil si jako skutečný předseda Evropského parlamentu, čili opravdu se zhostil této nové role velice dobře a rychle. Nejprve dovol, milý pane předsedo, abych poděkoval Jiřímu Buskovi, se kterým jsem spolupracoval i v, v radě dlouhá léta, v radě Evropy a ano, já si myslím, že e, to klima u nás je mnohem kvalitnější a lepší, příjemnější než na Radě Evropy a Pane Jembusku, ty jsi skutečně odvedl úžasnou práci v Evropském parlamentu. My jsme se vlastně jak se přizpůsobili um, i podmínkám Lisabonské smlouvy, která byla zrealizována, která byla přijata. Zároveň veškeré politiky Evropského parlamentu se vedel v boji proti ekonomické krizi a podobně jako všichni předsedové na eh, konferenci předsedů jsem měl možnost s tebou spolupracovat. Ještě jednou bych tě rád poděkoval za všechno, co jsi udělal pro Evropský parlament. Děkuji. Eh, Zároveň bych rád řekla, vážený pane předsedo, že v průběhu celé kampaně na post předsedy Evropského parlamentu jsem mm, slyšel, mnoho lidí mi řeklo kolegu, ano, potřebujeme neutrálního předsedu, potřebujeme někoho, kdo v podstatě jaksi nebolí, nehlasuje, potřebujeme někoho, kdo vlastně nemá nějaká stanoviska. A já jsem byl překvapen těmito tvrzeními, protože já osobně si myslím, že potřebujeme spíše předsedu, který má eh, určité názory a který není neutrální, protože v současné době není možné, pane předsedo, aby si byl neutrální, když se podíváme na intergovernmentální přístup, eh, a tak dále, to, jak to vypadá, tyto hlasy, toto volání, nemůžeme zůstat neutrální vůči radě, která se pokaždé snaží jak si potlačit komunitární metodu, která se snaží potlačit tuto metodu, kterou eh, se kterou přišel Mone, přece nemůžeme být neutrální proti eh, útoku na komunitární metodu. Vidíme to každodenně na půdě rady a nejenom na radě, i mimo radu. Prostě nemůžeme, podle mého názoru, zůstat neutrální eh, proti růstu nacionalismu, populismu, který vidíme v Evropě eh, proti tomuto tlaku na naše evropské hodnoty. Vážený pane předsedo, byl bych rád, abyste byl předsedou, ovšem nechci, aby si byl nějakým asexuálním, neutrálním předsedou bez názoru. Naopak, já chci, chci mít, ehm, milý Martine, předsedu Evropského parlamentu, který bude před, zastupovat Evropský parlament, který bude reprezentovat neustále zájmy, evropské zájmy, které jsou prostě ehm, častokrát jiné než zájmy jednotlivých států či rady. Já chci, aby se, aby se aby si bojoval za integraci, evropskou integraci. A proč to neříct? My jsme to nemohli říci po desetiletí. Já chci, aby si bojoval za federalismus Evropy, tak, jak to chtěli Monet, Schumann, jak to chtěl de Gaspari, jak to chtěl Spinelli. A především, milý Martine, pokud je to možné, chtěl bych, aby si byl předsedou, který vysvětlí členským státům, když je navštěví, jistě budeš navštěvovat i v rámci eh, rady, budeš mít možnost vystupovat a opravdu bych chtěl, aby využil této příležitosti podobně jako tví předchůdci, aby si řekl pravdu jednotlivým státům. Prostě potřebujeme politickou, fiskální, ekonomickou eh, eh, mm, unii, která, která která by mohla zachránit stávající situaci. Evropský parlament prostě musí vést v tomto boji, musíme přesít odpovědnost na svá bedra společně s Evropskou komisí, společně s Evropskou centrální bankou, tak abychom opravdu ukázali cestu z této krize. A to je jednoduché, to je jasné. Evropa není problémem v této krizi. Evropa je právě řešením těchto problémů současnosti. A na závěr, Prosím, aby si měl trpělivost s ostatními kolegy, předsedy politických skupin, aby si nám dal dostatek času, protože jak víš, já nikdy svůj čas nedodržím, vždycky ho překročím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kolego Ferhofštafu. A nyní za frakci zelených paní kolegyně Harms, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Martine ještě než vám poblahopřeji a zdůvodním to, bych chtěla poděkovat eh, těm bývalým předsedům Evropského parlamentu, se kterým jsem měla tu čest se seznámit, je poznat, Jeří Buzech, eh, pan Petering, pan Brej, Každý z nich si našel tu svou osobnost, ten způsob, jakým byli schopni prosazovat z osobního pohledu parlamentní hodnoty. A e, chci děkovat jim, protože fungování naší vnitřní demokracie bylo takto prokázáno. Většina, kvalifikovanou většinou, e, které si dosáhl Martině, nám dokazuje, že to není jen tak máme nikoli pouze sociálního demokrata. Podle mého názoru byl zvolen sice člen sociáldemokratické frakce, který ale je skvělým parlamentářem. Možná si vzpomeneš, když se mě tázal, jak by mi připadalo, kdyby se stal předseda Evropského parlamentu. Tak já jsem odpověděl, jak si přišel na takový nápad. Já jsem si nedokázala vůbec představit něco, co by vypadalo jako Martin Schulz hovořící jako diplomat. Ale situace se vyvinula a já už si to dokážu představit velice dobře. A jako první zde chci potrhnout a mít eh, tedy naději vyjádřit, že budeš schopen využít těch diplomatických talentů a toho diplomatického chování sice, ale že zároveň nezapomeneš na svou osobnost a že se prokážeš jako ten, který dokáže někomu něco říct přímo do obličeje, který si dokáže poradit i s kontroverzní situací a že budeš ten nepohodlný možná i ten, kdo něco vmete, ať už panu Barosovi, paní Merkelové, panu Sarkozimu, panu Van Rompojovi přímo do tváře. Ten slib, že eh, se kterým si přišel už v průběhu té kampaně, která byla někdy až dojemně naivní, totiž, že budeme jeden za všechny a všichni za jednoho. Já doufám, že zatím se to tedy parlamentu daří ale stojíme před mnohými výzvami a tam musíme prokázat, že nikoli pouze nový předseda parlamentu bude hledat trochu novou, jinou cestu, jak se vypořádávat s kontroverzními situacemi, ale že i tento náš parlament se bude držet svého slibu. Jako jeden příklad mě napadá právě rozprava s Viktorem Orbanem tady budeme mít určité rozdíly, názorové rozdíly o mediálním zákoně. Tam se mnohé nezdařilo, protože eh, parlament to nakonec přenechal komisi, aby nějakým způsobem komise nás těch problémů zbavila, ale to se v aktuálním situaci už nesmí v žádném případě stát. No a jelikož už někdo zmínil Julii Timošenkovou, a to já jsem výslovně aplaudovala, i zde musíme říci, že přece Nelze připustit, aby Maďarsko, řádný člen Evropské unie, v té době, kdy se i v Rusku snaží občané jít proti tomu, jak se jim demokracie bere z rukou, kde Ukrajina si zoufá, že si my připustíme, aby Rako, Maďarsko vystoupilo z toho demokratického trendu, aby se nám odseklo od našich demokratických hodnot. To rozhodně na půdě této sněmovny musíme dát všem jasně na vědomí. A ještě poslední věc, Martine. Ty přejímáš tento úřad z mého pohledu v období, kdy je to ještě svízelnější ta situace, než vypadala před Vánocemi. Já jsem si nedokázala představit při poslední krizi že by vlastně já se vracím z Japonska a tam jsem osobně zažila, jak to vypadá s jenem. To je měna země, která se ocitla v obrovských problémech právě z důvodu toho, že jen se vyšplhal na nevýdanou úroveň vůči euru v tom směném kurzu a to není normální sice nemůžeme neustále jenom nadávat na ratingové agentury, ale to, že politika odehrává tak obrovský vliv, že veliké banky a ratingové agentury, jinými slovy, jsou vlivnější než vlády a státy, to nejde takto dále připouštět a um, to sice je pravda, že parlament nesestává pouze ze sociálních demokratů, ale mnohé z toho, co už zde zastupujeme velkou většinou, co zde zaznělo, to musíme rovněž i prosadit a dodržet eh, při jednání s radou. Um, tak, abychom se nenechali dotlačit k dalšímu mizernému kompromisu. Takže ti, Martine, přeji mnoho úspěchu. Vím, že se budeš cítit trochu nesvůj, ale za svou frakci ti mohu říci, že i my eh, ti to nebudeme zjednodušovat. A za ženy, eh, parlamentářky bych z tohoto místa chtěla prohlásit, po Simoně Vajlové a po paní Fontejnové by bylo krásné, abychom od dnešního dne jako ženy v Evropském parlamentu už se mohly připravovat na skutečnost, že si možná zvolíme eh, další eh, ženu na tuto funkci, které bychom z tohoto místa mohli blahopřát. Děkuji. Děkuji paní Harmsové a slovo za evropské konzervativce bude mít pan kolega Kelenen. Pane předsedo, teď si budu muset zvyknout na oslovení herr prezident jménem frakce ECR. Vám plně blahopřeji ke zvolení Evropského, předsedy Evropského parlamentu. Také bych rád poděkoval Jiřímu Buskovi za veškerou jeho práci za poslední eh, dva a půl roku. Já jsem s ním mohl spolupracovat jenom posledních několik týdnů, ale mohu říct, že to byl mimořádně schopný a kompetentní předseda a eh, pro vás bude velice eh, obtížné jej napodobit. Pane Šulc, vy jste řekl časopisu Spiegel minulý týden, že lidé jsou unavení rozhodováním za zavřenými dveřmi. Já eh, s tím prohlášením musím souhlasit, ale eh, není to eh, bez ironie vzhledem ke způsobě vaší volby. Vaše Volba ovšem nebyla eh, nějakou mimořádnou většinou, jak si asi eh, jste všimnul a děkuji eh, kolegyni Volis a kolegu Divovi za to, že se postavili vám proti při volbě, tak aby to nebyla korunovace, ale volba. Alespoň tak jsme přispěli k demokratické volbě Nerč eh, docela jistě eh, působil eh, svým oblíbeným nenápadným způsobem. Nicméně, pane předsedo, my vám přejeme hodně úspěchů v nadcházejících měsících v vaší funkci. Můžete od nás očekávat zdvořilost a Ehm, samozřejmě s vámi budeme spolupracovat eh, navzdory politickým eh, rozdílům nesouhlasil eh, jsem s řadou vašich dnešních prohlášení politických, ale to si budeme moci vyříkat jindy. Navzájem se respektujme, i tak spolu můžeme nesouhlasit. Samozřejmě vždycky je třeba k sobě chovat úctu, pokud člověk zastává Eh, volenou eh, funkci. Vy eh, v nadcházejících týdnech budete reprezentovat parlament na Evropském samitu a všichni budou zvědaví na to, co řeknete. Mnoho socialistů na radě v poslední době nevystupovalo, takže docela, jisté bude zajm, docela jistě bude zajímavé si vás poslechnout a já vám každopádně přeji hodně úspěchů ve vašem funkčním období. Děkuji vám, pane Klenene. A slovo má teď kolegyně Liotár eh, za spojenou levici. Eh, Pane Schulz, eh, já mám dnes obtížný eh, úkol zastoupit našeho předsedu Lotara Biskyho. Já jsem ráda, že to můžu udělat a hovořím jménem jeho a jménem nás všech, když vám blahopřeji srdečně k většině, kterou jste získal. Eh, při volbě předsedy, ale eh, děkuji i proti kandidátům, kteří vám byli protiváhou a eh, doufám, že do budoucna se mnohem častěji budou lidé stavět jako proti kandidáti. Já si osobně myslím, že je velice škoda, že nejste žena, ale s tím už se hod nic nenadělá. Doufám, že čas od času necháte znát svoji ženskou stránku také. Eh, řada lidí pro vás hlasovala tedy. Já vím jistě, já vím jistě, eh, řada, že řada poslanců to udělala, eh, aby vám udělala potěšení. Ale vím, že tady byli poslanci, kteří si mysleli, že bychom to měli panu Šulcovi trošku stížit. Vy jste totiž byl vybrán ve velice obtížných dobách těžkých dobách, eh, v dobách krize a Evropský parlament, myslím, musí sehrát velikou roli v této hospodářské a sociální krizi. My jsme totiž jediná instituce, která je eh, vybírána přímo občany a občané eh, se teď bojí ztráty zaměstnání, ztráty důchodu, eh, bojí se o to, jestli budou moci eh, zaplatit eh, svou zdravotní péči a mm, jestli budou mít peníze na stáří a jak budou pečovat o své děti. A právě proto vám občané dávají své hlasy. Já vím, že řada evropských institucí často mm, věnuje větší pozornost penězům a velkým zájmu a řada dohod probíhá nebo se uzavírá za uzavřenými dveřmi, tam, kde občané nevidí, jak se vyjednává. A já doufám, že vy se postaráte o větší transparentnost, o to, aby eh, eh, různé názory menších i větších frakcí v Evropském parlamentu eh, byly zastoupeny. Jste předsedou nás všech. My jako sjednocená levice budeme s vámi proto eh, spolupracovat a já vám přeji hodně moudrosti a úspěchů. Děkuji vám, paní Liotár. A vážené kolegyně a kolegové, eh, ono to není úplně snadné. Eh, kolega Frostat si přeje asexuálního prezidenta, kolegyně Liotár zase bych chtěla, bych byl ženou, takže já nevím, jak to všechno zvládnu. A teď dávám slovo kolegu Ferdžovi. Dobré ráno, pane předsedo Šulci. Já vím, že bych vám měl poblahopřát. A vzhledem tomu, že už jsme znali tento výsledek dva půl roku dopředu, tak asi to nemá velký smysl. A někdo v Evropě, v moderní Evropě, kdo má takovou, takový to, takovou to významnou funkci, a pan Barroso si musí bude souhlasit. A já jsem o tom přemýšlel dnes a jaký bude, jakým bude předsedou pan, pan Schulz. Bude to klidný, důstojný předseda, který se chová jako předseda všech slavných parlamentů, který je nad politickou vřavou a každodenní politikou, takový velvyslanec demokracie a státník. A nebo to bude Martin Schulz, kterého známe od roku 2004 jako předseda socialistické politické skupiny, rozuřený který se nedokáže ovládat, netolerantní vůči každému, kdo neprojeví stejný názor a kdo je pohrdlivý, když někdo v referendu hlasuje pro ne, protibritský až do morku kosti, nenávistný vůči volnému trhu, tedy jaký bude. A váš úvodní projev vyřešil tuto otázku a je úplně jasné, že zažijeme dva půl roku politického fanatismu od předsedy. A musím říct, že pouze země třetího světa, pouze banánová republika by si přála takového politického předsedu parlamentu. A toho máme. Snad zastupuji nejmenší politickou frakci v tomto parlamentu, pane Šulce. a mohu vám říci, že je to frakce, jejíž představy a myšlenky mají rostoucí ohlas tom, na tomto kontinentu mezi občany. Ukazují to průzkumy veřejného mínění. Je to tak půl na půl, zda Evropská unie je dobrá nebo špatná mínění obyvatel. A není to proti evropanství. O to tady nejde. My věříme v demokracii národních států. My chceme Evropu obchodu a spolupráce. My chceme Evropu, která bude odpovědná. Ale nechceme Evropu, která bude globální supervelmocí. Nechceme Evropu, která bude ovládána komisí a panem Barosem, takzvanou komunitární metodou. A já udělám maximum pro to, abych byl opozicí v následujících dvou a půl letech a věřím, že se nám dostane spravedlivého slyšení. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní bude hovořit pan Lena. Mnohokrát děkuji, eh, pane Šulci. Nejdříve bych vám chtěl poblahopřát eh, pro eh, tento díl, volební díl, který byl již připraven, takže vám blahopřeji za moji skupinu. Bohužel nedošlo k volební diskuzi, to bychom si jistě byli bývali přáli. Výsledky byly stanoveny zjevně předem. A vy jste vítěz. Takže Musíme s tímto žít. Před rokem a půl jste označil jednoho kolegu za fašistu v tomto hemicyklu. To není charakteristické pro demokracii. Je to opravdu škoda, že k tomu došlo. A doufám, že mm, to, co jste tehdy prohlásil, stáhnete. Pane předsedo, demokracie může nést toto jméno, eh, pokud je provázena určitou oponenturou. A označovat lidi fašisty není demokratické. My jsme byli zvoleni demokraticky a proto se to musí eh, respektovat. Pane předsedo, Evropská unie již nemá důvěru občanů. Čím dál více občanů si přeje, aby svrchovanost byla vložena do rukou jednotlivých členských států. Lidé jsou ochotni spolupracovat, žít v míru a to je síla Evropy. Pod záštitou NATO jsme mohli žít v míru několik desetiletí naší části Evropy. Pane předsedo, Evropa sociálního demokrata Šulce je v úpadku, je skorumpována, vydává příliš mnoho peněz a měli bychom se snažit toto změnit. Pane Šulci, doufám, že budete chtít být naším předsedou a že zapomenete na sociálního demokrata. Budete nestraný. Doufáme, že budete důstojný předseda, který zohlední všechny politické tendence, které jsou zde zastoupeny. Ano, jsme nezávislí, byli jsme demokraticky zvoleni a zasloužíme si stejného zacházení ze strany všech, včetně předsedy. Pane předsedo, nepřejeme si sociálně demokratickou budoucnost. Domníváme se, že by měla převažovat síla členských států. Nicméně bychom chtěli pozitivně odstartovat váš start. Přejeme vám mnoho štěstí. A doufáme, že zohledníte také názory nejmenší skupiny eh, tohoto hemicyklu, jak ve Štrasburku, tak v Bruselu. A v každém případě vám přejeme mnoho štěstí a budeme se snažit vám pomoci. A nyní za komisi bude hovořit pan předseda Barozov. Vážený pane předsedo, milí Martina Šulci, vážené dámy a pánové poslanci. Chtěl bych vyjádřit moje nejsrdečnější blahopřání k úspěšnému zvolení předsedy Evropského parlamentu. Pan předseda byl poprvé zvolen do našeho parlamentu roku 1994. Od té doby náš parlament zažil mnohokrát výrazné rysy jeho osobnosti. Byli jsme svědky jeho velkých politických schopností a jeho velké angažovanosti ve prospěch Evropy. Oprávněně má velice ambiciozní vizi ohledně úlohy tohoto parlamentu a oprávněně chce, aby hlas parlamentu, hlas občanek a občanů Evropy byl vyslyšen lépe než do posud. Pan Martin Schulz a s ním společně celý Evropský parlament může počítat i s další podporou Evropské komise. Je skutečně důležitější dnes než kdykoliv dříve podporovat evropskou demokracii. demokracie eh, není pouze záležitost národní. Eh, my jsme eh, v 21. století, žijeme v období globalizace. Ti, kteří se staví, staví proti myšlince evropské demokracie a evropské suverenity a staví do rozporu s národní suverenitou, dávají příliš velkou moc trhům, které nepodléhají demokratické kontrole. Je pravda, že v této době krize, kdy čelíme velkým výzvám, eh, je třeba se semknout pro silnou Evropu. A v tomto smyslu chci také zdát čest dalším kandidátům Dáně Bolis a Nerži Divovi, eh, kteří rovněž se ucházeli o toto místo. A eh, také patří dík minulému předsedovi panu Buskovi. Stal se velice principiálně a dobrým předsedou parlamentu v těchto historických časech. Během jeho eh, mandátu došlo ke schválení a uvedení v život Lisabonské smlouvy, což je velká historická výzva. My jsme v institucích za dva a půl roku položili základy novému partnerství mezi parlamentem a komisí, což je dnes uzákoněno. Ale je tady toho ještě více. Předseda Buzek byl prvním předsedou Evropské instituce, který pochází z nové členské země, prvním odpádu železné opony. Je to předseda, který symbolizoval sen o svobodě pro miliony Evropanů. Děkuji vám za to mnohokrát. Dámy a pánové, nyní musíme uplatnit naši odpovědnost, musíme přijmout rozhodnutí ve prospěch silnější, konkurenceschopnější a jednotnější Evropy. Jedná se o opatření finanční stability a růstu. To musí být naše velká priorita pro budoucí měsíce. Evropu můžeme budovat pouze na základě sankcí, ale také na základě konvergence, solidarity a naděje. A z tohoto důvodu růst je čím dál více důležitější. Je nutné také, aby zvítězila naděje nad cynismem a deziluzí. Musíme jednoznačně stvrdit naši společnou vůli žít společně. Ale zároveň musíme požadovat také oběti, Eh, krize, které musí být rozděleny spravedlivěji. Nesmí to být nejchudší a střední vrstva, kteří platí fakturu této krize. Sociální spravedlnost je také důležitým bodem pro úspěšnost naší reakce. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, v této obtížné době, ale době, která je také stimulující, chci popřát eh, mnoho štěstí vám všem. Můžete se spolehnout na naši angažovanost a spolupráci ve prospěch silnější a jednotnější Evropy, která se dostane z této krize. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, dámy a pánové, kolegové. Opravdu vám děkuji za laskavá i za tam ani laskavá slova. Pro mě je to okamžik nabitý emocemi, stejně tak pro mé přátele. A pokud dovolíte, k těm díkům, které jsem adresoval vám všem. Dovolte ještě jednu osobní poznámku. Jak jsem řekl, pokusím se být předsedou vás všech bez ohledu na vaše politické a eh, skupinové sklony. Toto je má povinnost a slib. Děkuji vám, předsedo Barzo. Já si myslím, že ta komplementarita v konání institucí je nejenom nezbytná, je životně důležitá eh, v životě evropských institucí. Můžete se spolehat na Evropský parlament, či alespoň na jeho velkou většinu, že to tak do budoucna bude v tomto boji za komunitární metodu. Dámy a pánové, slova, která jste pronesli a adresovali mě, pro mě jsou velmi emocionální. A je to taková povinnost, je to odpovědnost eh, nejvyšší důležitosti, aby předseda Evropského parlamentu byl předsedou všech poslanců. Myslím si, že každý, kdo mě zná, ví, že zůstávám sociálním demokratem ale nejsem předsedou Evropské sociální demokracie, jsem předsedou Evropského parlamentu. A ještě jedno, vás ujišťuji, že za svou povinnost považuji obranu zájmu tohoto parlamentu. Eh, prosil bych, abyste pochopili ještě jednu poznámku. Je to pro mě eh, okamžik plný emocí, ale nejen pro mě. Zde v této místnosti se nachází řada mých přátel, nejenom tady přímo v jednacím sále, ale také na tribuně. E, také můj bývalý učitel ze školy, když mě bylo sedm let, také přátelé z mého fotbalového mužstva, které nebylo možná nejúspěšnější, ale rozhodně to nejlepší v mém životě. Jsou zde také eh, přátelé z mé městské rady, eh, bývalý starosta mého města, eh, také ten, který byl přede mnou a po mně taky je zde starosta Cách, jsou zde také mý přátelé, moje rodina. A já dovolím, abyste, doufám, že mě dovolíte, Eh, abych je všechny přivítal, neboť jsou součástí mého života. Děkuji mnohokrát, drazí eh, kolegové. Děkuji také bývalým předsedům parlamentu za jejich přítomnost. Je to pro mě podsta. Nejenom pro mě, ale také pro Evropský parlament. Je pro mě velkým potěšením, že vás zde vidím proti sobě. A uvědomuji si, jak dlouho jsem již poslancem Evropského parlamentu. Měl jsem to privilegium sloužit všem, kromě Eriko de Baron, který zde byl přede mnou. Já jsem se stal pak členem a on byl mým předchůdcem eh, socialistické frakce v té době. Děkuji vám za vaši přítomnost, děkuji, že jste mě osobně a také Evropský parlament poctili vaší přítomnosti. Děkuji mnohokrát, kolegové. Je tady ještě jedna novinka, kterou bych vám chtěl sdělit. Já se domnívám, že pro veřejnost a náš imič je důležité, abychom tak trochu zapracovali na našem imidži. A nejhorší image je v momentě, kdy všichni vstupují do tohoto sálu a diskutují, eh, ne tedy komise, ne rada, ale kolegové mezi sebou hovoří a eh, předseda vždy tluče kladívkem a nedaří se mu stišit eh, situaci, takže já jsem se rozhodl používat tento zvonek tak, abych dal více zaznít svému hlasu, než jak tomu bylo předtím. Děkuji vám ještě také za to, že zde posečkáte, protože musím oznámit některé procedurální záležitosti. Děkuji za vaše slova a za vaši podporu. Dnes se sedem ještě dnes odpoledne mám tady silnou potřebu, eh, dámy a pánové, kolegové, jakožto nově zvolený předseda Evropského parlamentu Eh, předložit nabídku těm, kteří kandidovali proti mně, panu kolegovi Devovi a paní kolegyně Wallis. Já bych si přál, mimo jiné také proto, že předvolební boj mezi námi byl tak férový a korektní, abychom zůstali v kontaktu. Já jsem viděl tady na chodbách Eh, jako by se tady odehrávala demonstrace pro Julii Tymošenko, protože viděl jsem všechny tyto balónky, ale eh, on to byl volební boj eh, Nirže Devy a Dajany. Já bych si skutečně přál, abychom nadále spolupracovali, byli v kontaktu, poněvadž ty příspěvky, které jste předložili do debaty o mm, práci a budoucnosti parlamentu, to bylo všechno důležité. A já bych si přál, Eh, aby něco z vašich myšlenek bez ohledu na výsledek volby také vplynulo do naší práce, do mé práce. Určitě by budu rád, pokud budeme moci v budoucnosti úzce spolupracovat. Kolegyně, kolegové, volba místo předsedu Evropského